ministři, nyní se dostáváme k jednominutovým projevům podle článku 163 jednacího řádu i jako první má slovo pan kolega Nať. Dovolte mi, abych ve svém prvním vyjádření abychom se, abych se představil, jsem ze Slovenska a budu hovořit maďarsky. Když zkoumám dnešní události, tak je skutečně hrozné, když je to závažné, když se zamyslíme na to, otázkou míru, Ukrajina, Syrie, Irak, to jsou země, které nejsou už tak daleko. Putin určuje mnoho v tomto směru, včetně naší země, Maďaři na Slovensku. Eh, již léta se těšíme eh, z toho, že jsme v Evropské unii, protože 40 let vlivu komunismu a Rusů je nyní pryč. Naštěstí jsme v Evropské unii. Teď ale vidíme, že některá populistická prohlášení jsou na úkor jednoty. Například pan Faraš, který v tomto parlamentu bojuje proti integraci EU co chce říci účastníkům referenda ve Skotsku tento týden. Pan poslanec byl přerušen. Děkuji, pane kolego. Je to sice váš první projev, ale máme jednominutové projevy, abychom to zvládli, tak bohužel musíme dodržovat pravidla jako další má kolega, pan, slovo pan kolega Simon. Evropa by měla zaměřit své zdroje na lepší výrobu, engineering. Ovšem, právě prostě toto jsou záležitosti, které jsme vždy dělali dobře v minulosti, když to srovnáme se zbytkem Evropy. Ovšem především u mě ve West Midlands Hmm, například Hatley, Jaguar, Eastland Food, všichni, všechny tyto produkty exportují do světa, vytváří tisíce pracovních míst. Ovšem potřebují zaplnit tato pracovní místa s eh, kvalitními eh, lidmi, kvalitními mm, absolventy a my opravdu musíme být aktivní, když chceme zlepšit růst v Evropě. Právě proto evropský semestr, garance pro mladé, tam bychom měli dát prioritu dalšímu školení, přeškolování, vzdělávání. Naši mladí lidé potřebují udržitelná místa a my je musíme poskytnout. Děkuji. Děkuji, pan kolega Simon. Nyní má slovo pan kolega Kocimňuk. Kuzmiuk. Pan kolega Kmižmiuk tady není. Jak další má slovo pan kolega Starpaty. Ten tady též není. Jako další má slovo pan kolega Jurek. Prosím. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Velice často v našich zemích se trápíme tím, že fungování Evropského parlamentu nevyvolává dostatečný zájem. Často si stěžujeme na to, že malá účast do vole, ve volbách do Evropského parlamentu, že minulý týden například u nás v Bruselu do Evropského parlamentu přišli tři obyčejní lidé z Polska, kteří eh, udělali něco opravdu neobvyklého. Roman Vojček a Gregoš, šli pěšky jako poutníci po celé Evropě a šli z, eh, in, z Irska, z Monte Cassino a z, a, eh, z města Hlohovec v Polsku a přinesli um, ratolest k lidu, míru a ikony svatého Benedikta, kteří byl, um, kteří se, kterým se snaží, aby uh, došlo ke sklidnění situace v, na Ukrajině. A já si myslím, že uh, to je opravdu úžasný, úžasný příklad, určitý vzor pro nás, pro všechny. Nadě, a já doufám, že ta ikona svatého Benedikta, že, Benedikta, že skutečně najde vhodné místo u nás v Evropském parlamentu. Děkuji, pane kolego. Nyní má slovo pan kolega Jakovčič. chci říct, že dnes je úplně jasné, že během našeho volebního období eh, nepřivítáme nové kolegy, protože jedna, eh, vyjednávání bude trvat déle než pět let, nicméně věřím, že vyjednávací proces by neměl být zastaven eh, či Eh, pozastaven, měl být inten, zintenzivněn, protože země jeho východní Evropy mají své ambice a své přání. Hovořím především o Srbsku, Černé a Albánii. A eh, diskuze, které jsem vedl, Eh, s příslušnými ministry během letní pauzy indikují, že v Srbsku a v Černé hoře je situace taková, že země si opravdu velmi přejí, aby své zástupce měli i v tomto Evropském parlamentu. Samozřejmě musí splnit všechny předběžné podmínky, nicméně jsem přesvědčen, že Balkán potřebuje mír a mír musí být také identifikován s Evropskou unii. Ty ty národy potřebují jasnou perspektivu perspektiv. Děkuji, pane kolego Jakovčiči, a nyní má slovo pan Juaristy Abounds. Většina Basků má dvě politické priority, jednak mír a jednak sebeučení. Většina voličů to podporuje a to se projevuje i v tomto parlamentu. Chceme dosáhnout Eh, těchto cílů jako eh, občané i jako národ. A proto občanský aspekt Baskicka nám leží velmi na srdci. Věříme, že to je současně i evropské téma. Tento parlament má příležitost působit na vládu Francie i Španělska. Eh, tak, aby mohly být uplatněny principy sebeurčení Baskicka. Víme, že příští týden začne no, španělské orgány postupovat proti 28 mladým lidem ve Španělsku. Věřím, že to je nespravedlivé, proto předpokládám, že Evropský parlament by v tomto směru mohl vydat své stanovisko. Děkuji. Děkuji panu Juaristi Abans a nyní má slovo kolega Maragal. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo. Bohužel, bohužel jazyk, který používá pan poslanec, není oficiálním jazykem. Kolege, können Sie mir zuhören? Kolego, slyšíte mě? Herr ich möchte drauf. Pane kolego, já chci říci, že máme 20 čtyři jednacích jazyků. Pokud používáte jiný jazyk, tak tlumočníci nejsou schopni to přetlumočit. Chceme, aby se celý eh, kontinent domluvil, proto tady jsme a prosím zvolte si jeden z jazyků Evropské unie. Můžete pokračovat dál. Já jsem se zrovna chystal, pane předsedo. Katalánsko má dlouhou historii, má politický, je to politický subjekt, dlouho, je to dlouhodobý subjekt a v podstatě by měl vyslat jasný signál o demokratickém uspořádání ohledně politických rozhodnutí do budoucna. Evropa si nemůže mít ruce nad přáním eh, jednoho z těchto národů, pro Katalánce je budoucnost Evropy rovněž důležitá. Evropa se mění. Skotsko například, Katalánsko jsou právě příkladem této obrovské změny, změna v oblasti rozdělování moci mezi novou Evropou a jednotlivými členskými státy. Chceme více Evropy, my ovšem chceme být i lepšími Katalánci, lepší, chceme být lepší Katalánsko, tak aby se měli lepší unii a samozřejmě lepší podmínky pro všechny. Děkuji kolega ale Nyní má slovo pan kolega Ecker. You, mr president on 16th of august pane předsedo. 16. srpna 35 eh, migrantů ocitlo v kontejnerech a eh, dostali se do Tilbury v mém ehm, okrsku. Bohužel jeden země zemřel. Je to sice tragické, ale od té doby se jich pět požádalo o azyl a myslím, že by bylo chybou jim ho udělit. Eh, důvodem je to, že jsme známi jako hm, příliš měkký stát a eh, toto k tomu ještě přispívá. Pokud eh, poskytneme azyl, tak mnoho dalších se zavře do kontejneru, aby se dostali do Británie. Máme eh, procesy, eh, řádné procesy, jak žádat o azyl. Toto je nefér pro celé společenství a pro poctivé žadatele o azyl. Ehm, voliči příště budou posuzovat tento přístup a budou hlasovat pro UKIP, tak aby naše země a naše hranice jim byly navráceny zpátky. Děkuji kolega Acker a slovo má kolega Korvin Mikke. Europe was never united. Evropa nebyla nikdy spojená, zjednocená evropské státy proti sobě Eh, bojovali, ovšem nyní děláme něco jiného. Ovšem Evropa je nyní pod okupací Evropské unie, máme nulový růst a důvodem je Evropská unie, aký komunitér, to je právě důvod, proč se dál nevyvíjíme. Evropská unie v podstatě jde proti Evropě, aký komunitér jde proti hodnotám evropským. To co bylo dobré v Evropě, to se v Evropské unii nazývá špatným. A to znamená, že celou situaci nevidíme úplně jasné. Ten kalifát není ze strany IS. Vidíme i situaci na jihu Francie. Měli bychom se vrátit k normálnímu uspořádání. EU je umělým produktem a zastavuje vývoj v Evropě aký komunitér a Evropská unie je toho původem. Děkuji, pane kolego. Nyní má slovo pan kolega Hayes. Mikro. Mikro. Děkuji, pane předsedající. Pokud bych mohl, tak bych se chtěl vrátit k dlouho trvajícímu sporu eh, firem Eh, stavebních firm, eh, které mají velmi velké problémy s eh, orgánem, regulačním orgánem pro polské silnici. To je otázka 150 milionů eur, které už jsou ztraceny a také došlo k úbytku velkého množství pracovních příležitostí, protože prostě ten spor se vleče dlouho. Mám tři cíle. Nejprve si myslím, že příslušný polský orgán by se měl se stěžovateli ehm, s těmi stranami sporu sejít a začal, začít jednat prostřednictvím nezávislé mediace a zároveň žádám Evropskou komisi a vidíme zde pana komisaře, aby alespoň eh, se tady zabývala touto otázkou. Ehm, tady jde o evropské finanční prostředky, o prostředky evropských poplatníků a je třeba eh, tyto věci řešit a tento případ. Eh, Děkuji, pane kolego. A nyní má slovo paní kolegyně Anderson. Děkuji, pane předsedo. Eh, konzultace Evropské komise o vodě z, končí příští týden. Já chci podpořit právě tohoto parlamentu v, v vlasti kampani právo na vodu. E, Eh, výzkum, eh, vývoj může být užitečný, ale využívání vodních zdrojů pro komerční zisky není. V mém městě v Londýně stále eh, jsme svědky šokujících důsledků privatizace dodávek vody a šokujícím způsobem rostoucí ceny, které tyto společnosti si vypracují 100 milionů euro na dividendách. Země, kde je nejvíce postižené krizí eh, chtějí jít směrem privatizace. Ehm, nesmíme toto připustit a mm, vymlouvat se na nedostatečný právní základ. Eh, demokratická, veřejná, nedostupná voda je jediná odpověď. Děkuji. Kolegyně Anderson slovo má paní Bilbao Barandika. pane předsedající, eh, problémy eh, územního charakteru, které eh, my zažíváme v Evropské unii od Flander až po Katalánsko, eh, se také promítají do situace ve Skotsku, kde se blíží referendum. Tady jde o to, aby se občané měli možnost rozhodnout i konečně dialog a rozhodnutí občanů. Já musím říct, že tady je štrasburské eh, prohlášení eh, v tom směru, aby se eh, vždy jednalo o evropskou arbitráž v případě, že dojde k, neporuš- k nedodržování práv evropských občanů. Je to určitá šance, abychom obnovili Eh, myšlenku Evropskou, eh, Evropské federace. Naše strana už na tom pracuje celá desetiletí. Děkuji, paní kolegyně. Slovo má kolega Kasi. August the 31st last marked the 20th anniversary of the IRA. Připomněli jsme si 20. výročí jarského mírového procesu a i přesto, že mm, jsme zde viděli mnoho negativních záležitostí. Tato dohoda Good Fridays vytvořila opravdu prostor pro různé aspirace pro, v rámci tohoto skutečného inkluzivního dialogu, který představoval jasný pokrok tento dialog v nedávné době eh, jednak vedl k určité unii v této oblasti politického charakteru. Ovšem obě dvě strany se trošku tohoto procesu odklání a EU instituce, které podpořily tento pírový proces, by si měly být vědomí toho, že došlo k eh, určitému protestu v této oblasti a kde jsme žádali, aby se všechny zúčastněné subjekty ještě jednou opětovně věnovali tomuto procesu. Proto chci, aby jsme podpořili politickou unii a zároveň obě dvě vlády, aby se zapojili do skutečného dialogu, tak aby ty otevřené otázky této dohody byly implementovány plně, tak aby mírový erský proces byl úplným procesem a dobrým příkladem pro ostatní části světa. Vielen Dank kolegovi Kásimu a chci říci, že mm, když eh, kolegové eh, předčítají příliš rychle, tak eh, mm, bohužel ne všichni tomu rozumí, takže prosím mluvte normálním tempem. Následuje paní kolegyně Lambert. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ráda bych poukázala na šílenou situaci záplav v Indii, Pakistánu, v Kašmíru. Vidíme tam stovky mrtvých. Um, tisíce lidí přichází o domovy, o jejich živobytí a tyto záplavy bohužel budou asi pokračovat. Bylo nám řečeno, že jsou to vlastně nejhorší záplavy, které Kašmír postihnou za poslední desetiletí. Kašmír je samozřejmě bohužel v záplavové oblasti. Viděli jsme opravdu obrovské problémy v této oblasti i v rámci té, těchto nouzových situací. Ovšem nesmíme zapomínat ani na to, že je zde potřeba pomoci mezi vládou Pakistánu i Indii Unie v tomto těžkém období. A proto bych byla velice ráda, aby EU aktivně podpořila zapojení z, ze strany obou těchto zemí, pokud jde o vodohospodářství, o přípravu na um, přírodní katastrofy v této oblasti. Je to skutečná příležitost, aby obě dvě tyto vlády pracovaly ve prospěch eh, svého lidu a ne eh, ve prospěch konfliktu. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Lambert. Nyní paní kolegyně Ferrara. Děkuji, pane předsedající. Hospodářská krize v Itálii a e, obrovský e, nápor přistěhovalců e, se promítají do velké nespokojenosti občanů a zároveň tady vidíme i humanitární katastrofu těch, eh, kteří se snaží dospět k našim břehům. Dalších 250 eh, eh, osob ztratilo život při této snaze. Eh, Evropská unie přitom financuje pomoc, která se ovšem ztrácí. Ty finanční prostředky jsou často předmětem spekulace. Je opravdu nutné, aby se tento způsob zacházení s, finančními prostředky podrobil větší a přísnější kontrole. Musíme dodržovat i e, dublinské dokumenty, e, aby lidé e, neriskovali své životy. Děkuji. Nyní má slovo pan kolega Papadakis. Děkuji. Rozhodnutí posledního summitu NATO se obrací proti národům, protože to je rozhodnutí, které podporuje imperialistické spojenectví a e, lidé zaplatí svou krví, svými životy přítomnost e, sil e, Evropské unie na Ukrajině ještě zvyšuje nebezpečí konfliktu k tomu vojenská intervence proti džihadistům, e, to je zase další e, krok, e, který rozpálí situaci do běla a poteče krev. Eh, Evropská unie eh, chce spolupracovat ještě těsněji s NATO. Řecká vláda je v tom přímo implikována. Řecká komunistická strana žádá, aby eh, vojenské intervence byly okamžitě ukončeny a aby řecká armáda se v vojenských intervencích NATO a Unie nezúčastnila. Děkuji, pane kolego Papadakis. A já chci říci, že máme tady mnoho nových kolegů a v případě těchto jednominutových projevů tak chápu, že máte toho hodně na srdci, ale pravidlo je jedna minuta. Prosím, pokuste se vyjádřit stručně a pregnantně e, tím to bude mít větší efekt. Nesnažte se to velice rychle předčítat. E, ti tlumočníci to nestíhají, hodně toho je ztraceno. E, po pak pět, o 50, jednu, po jedné minutě a 50 sekundách vás přeruším, takže prosím dodržujte e, tu jednu minutu. Bylo, to by bylo velice příjemné Dále má slovo pan kolega Tikeš. Elnök úr, a magyarság... Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rumunští a um, Maďaři by uh, rovněž požadovali určitou, určitá větší práva. Ovšem samozřejmě, že eh, víme, že místní vlády jsou proti eh, tímto eh, dalším pravomocem a místní média jsou proti maďarské menšině. Víme, že zde žije asi půl milionu Maďarů E, rumunská spravodajská služba v podstatě funguje opravdu nebo, nebo postupuje proti tomuto autonomnímu postavení Maďa, e, Maďarů. Na rumunském území nejvyšší soudní rada porušila e, samostatnost v této oblasti a považuje jednání místních Maďarů za eh, akty proti ústavě. Já bych poprosil, aby jsme vyslechli hlasy těchto eh, Maďarů v této, eh, této menšiny a podpořili jejich úsilí za určitou. Nyní má slovo pan kolega Nejdemiller. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. průběhu naší rozpravy jsme se, se několik lidí ptalo, zdá se máme opětovně věnovat Maďarsku, protože údajně tam nedošlo k žádným dalším událostem. Ovšem já bych rád řekl, že právě naopak, že k dalším událostem v Maďarsku došlo, protože premiér útočí eh, na nevládní organizace a nejde pouze o maďarské vnitřní záležitosti, týká se to evropských věcí, evropských záležitostí. Poprvé došlo k této situaci v Maďarsku, kde premiér jedné z evropských zemí Evropské unie porušuje základní evropské hodnoty. A já osobně si myslím, že, pos, že naším posláním europoslanců je hovořit jasně, vyslat jasný signál. Musíme bránit naši celoevropskou politiku na celém území EU. Děkuji, pane kolega, to bylo krásný projev. A nyní má slovo pan kolega Matias. Marias. Děkuji vám, pane předsedající. Důležitá část řeckého veřejného dluhu eh, se eh, vlastně nachází v rukou eh, Evropské banky. Víme o obrovském procentu, 40%, které jsou v tom implikovány. Máme tyto půjčky v nominální hodnotě vrátit, což je nějakých 21 miliard eur. Tímto způsobem se pan Draghi snaží Eh, si nadspat eh, penězi své vlastní kapci na úkor řeckého, ubohého řeckého lidu. A proto eh, atenská vláda teď přišla s velmi striktními daněmi v naší zemi. A to všechno je vlastně finanční spekulace na úkor evropských občanů. Je prostě eh, třeba, aby Řecko eh, platila, platilo pouze eh, část těchto dluhů. Marias, es Děkuji, pane kolego. Nyní má slovo paní Háken. Pane předsedo, v červnu 2012 eh, rada se rozhodla, že přeruší vazbu mezi vládami a bankami. Stabilizace irského bankovního sektoru v kontextu využívání ESM a rekapitalizace irských bank. Pak eh, o měsíc později bylo vydáno společné prohlášení eh, Angely Merkel Kenny, eh, kde se říkalo, že Irsko je zvláštní případ. Jean-Claude Juncker řekl, cituji, myslím, že musí být určitá retroaktivita v ESM, jinak ztratí smysl. Doposud však nebylo dosaženo žádného pokroku. Pokud jste to nevěděli, tak Eurostat potvrzuje, že Irsko, které má méně než 1% populace EU, má 4,43% eh, dopadu bankovní krize. E, e nemůže nedodržet své sliby. Musí respektovat eh, retrospektivně rekapitalizované irské banky, jinak se budeme cítit zrazeni našimi partnery. Děkuji paní kolegyni Harkin. A nyní má slovo kolega Mach. Omlouvám se, nejprve paní kolegyně Boylan. EU and Irish citizen 17 17-letý občan Irska eh, Ibrahim Halava byl začen v loňském roce jenom proto, že podporoval eh, demo, vyhnaného prezidenta Morsiho je zde ve vězení, aniž by byl oficiálně obviněn. Nemáme žádné, žádné obviní k dispozici. Bohužel tam čelí šíleným podmínkám. Fyzicky eh, strádá Amnesty International, Organizace pro lidská práva, žádali, aby došlo k vyšetření tohoto případu pana Ibrahima Halava. Zjistili, že eh, není žádná, žádný důvod pro to, aby byl začen, byl součástí, není, by měl být vyslyšen ovšem součástí masového procesu. Víme, že tam jsou stovky obviněných v rámci tohoto procesu a on eh, v podstatě je, tento člověk je eh, uvězněn, aniž by mohl ukončit svou školní docházku, aniž by eh, mohl být spolu se svým přáteli. My jsme několikrát požadovali jeho propuštění a zároveň chceme, aby nový, nová vysoká představitelka udělala vše pro to, aby se si tato situace vyřešila. Děkuji kolegyně Boyle a nyní má slovo pan kolega Mach, prosím. Dámy a pánové, zasedání budeme debatovat o rozpočtu Evropské unie na rok 2015 ve výši asi 150 miliard eur. Uvědomme si, že je to 150 miliard eur sebraných z kapes občanů

Malé regionální místní letiště mají klíčovou roli při hospodářském rozvoji eh, regionu a byla bych ráda, kdyby se nový eh, komisař na toto soustředil, tak aby se jejich rozvoj nezastavil a aby tyto, tato letiště mohla být hnacími motory eh, svých regionů, protože zajišťují efektivní dopravu, aby se mohla také plně těšit všem výhodám Eh, aby se tyto regiony mohly těšit všem výhodám společného trhu. Eh, místní eh, regiony eh, je potřebují a potřebujeme také, aby eh, se zvětšila přístupnost. Je jasné, že když firmy mají investovat a pracovat v nějakém regionu, tak dostupnost je samozřejmě zásadní a takové místní letiště může hrát klíčovou roli. Rovněž ji hraje pro cestovní ruch. Evropská unie se v tomto směru také rozvíjí a proto bych rád ráda, aby komisař zajistil, eh, že se bude i v dalším období investovat do těchto letišť. Děkuji. Nyní má slovo paní kolegyně Jotová. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Asi 300 milionů eur, to jsou ztráty. To jsou ztráty v důsledku obrovských záplav, které postihly Bulharsko. Tyto deště vedly a záplavy vedly k tomu, že mnoho lidí přišlo o své domovy, naše zemědělství i průmysl musí být eh, eh, musí podstoupit obnovu a bohužel tyto přírodní katastrofy nepostihly pouze východní Evropu. Na počátku letošního roku jsme změnili nařízení v Evropském parlamentu proto, abychom lepším způsobem efektivněji využívali finanční pomoc. Do konce tohoto měsíce by Evropská komise měla připravit příručku, jež by měla zjednodušit absorpci finančních prostředků přicházejících z EU byla bych ráda, aby Evropská komise připravila kvalitní dokument, tak aby absorpce těchto finančních prostředků byla jednodušší a zároveň potřebujeme další finanční prostředky. Děkuji, paní Jatová. Kolega Budu nevidím, takže má slovo kolega Plenkovič. Mm, pane před, místo předsedo, vážený pane komisaři, já chci zmínit uh, problém uh, práv Chorvatů v Srbsku. Ty jsou menšinou, jich tam 57 tisíc. Prohlášení pana Nikoliče. Eh, učebnice pro Chorvaty budou v Cyrilice. To je diskriminační. Není to dobrá politika a myslím, že komise by měla trvat při jednání o vstupu na kapitole 23 a 24, kde by toto mělo být jeden z základních milníků na cestě Srbska do Evropské unie. Chceme Mm, zajistit financování jazyka a kultury Chorvatů v Srbsku. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo pan kolega Caputo. Grazie, presidente. La crisi dei rifiuti... Děkuji vám, pane předsedající Krize s eh, odpadem v eh, Itálii a především na jihu země je cyklická a eh, systém odpadového hospodářství nefunguje, i když se prostě lidé snaží. E, podmínky, životní podmínky se zhoršují, je tady obrovský e, problém s těmito odpady, ten se zvětšuje. E, Itálie byla také odsouzena, co se týče skládek. Je to sankce, která byla opravdu zdůvodněná. Je tady celá řada nelegálních skládek. Zároveň je třeba, aby unijní intervence se změnila, změnily, protože zatím Unie nejedná efektivně. Je zapotřebí, aby tady existoval návrh směrnice o odpadech a obalech a je zapotřebí se víc věnovat myšlenkám oběhové ekonomiky tak, aby se lidé chovali odpovědněji a podniky eh, rovněž. Jsem si jist, že mohu eh, také eh, počítat s vaší podporou. Děkuji. Mm, další má slovo kolega Pogovič. Děkuji, pane místo předsedo. Slovensko bylo často proti nedostatečné transparentnosti při umístění plynových terminálů v Trtském eh, zálivu, přímo na hranici, kde eh, je, žije 100 tisíc lidí, je tam, jsou tam dva důležité přístavy, je to region, který je důležitý i pro turismus. Umístění plynových terminálů, kousek od hranice je pro Slovinsko nepřijatelné, především proto, jakým postupem se rozhoduje o umístění. Slovenská vláda a eh, ekologické organizace nebyly součástí tohoto procesu, proto očekáváme že Slovensko, Itálie a Chorvatsko se najd, nalezne dohodu ohledně umístění těchto terminálů. Bude to v souladu s evropskými pravidly. Děkuji kolegovi Pogovičovi a na závěr má slovo pan kolega Préda. Děkuji vám, pane předsedající. Já jsem eh, požádal o slovo, abych vám eh, řekl eh, o situaci v Rumunsku. Eh, Trambon Basesku za sebou má 10 let a eh, je to stejný výsledek jako režim nacistický v Německu. Chci hovořit se svými socialistickými kolegy, od nichž také je eh, premiér naší země. Souhlasíte s tím, že je možno takto srovnávat? Já jsem prvé citoval. Je možno srovnávat demokratický režim s nacistickým režimem, je možno tímto způsobem eh, banalizovat nacistický režim, co pak eh, podle vašeho názoru Eh, Viktor eh, Konta představuje slabý článek socialismu. Pokud je vaší odpovědí ne, eh, tak to řekněte otevřeně, protože premiér země se pravděpodobně stane prezidentem státu. Vy byste mu mohl, jež, mohli vysvětlit, jaká jsou demokratická pravidla. Děkuji. Tím jsou um, jednominutové projevy podle článku 163 uh, jednacího řádu u konce. Další schůze proběhne v září a uh, pořad jednání je k dispozici na internetových stránkách. Tímto uzavírám dnešní schůzi.